ve čtvrtek 16. ledna. Del giorno eh, c'è la discussione congiunta. Na pořadu jednání je teď společná rozprava k dohodám o obchodu s Mexikem a Chile. Eh, je to otázka ke komisi ohledně dohody o volném obchodu mezi Unií a Mexikem a druhá otázka k ústnímu zodpovězení se týká modernizace dohody o volném obchodu mezi Unií a Chile. A já dám teď eh, okamžitě eh, slovo autorovi, zpravodajovi, eh, panu Morejrovi. Máte pět minut. Děkuji vám. Vážení kolegové, jakož to předseda výboru Mezinárodní obchod v tomto parlamentu. Jsem velmi rád, že mohu předložit tyto dvě otázky k ústímu zodpovězení, které byly již výborem schváleny, že mohu předložit komisi. Týkají se perspektivy v souvislosti s obchodní dohodou o Me- s Mexikem a Chile. George Kutež, který je spoluautorem o e, dohody. Další kolegyně nemohla být s námi tady, která se věnuje e, přípravě dohody z Chile. Vážený pane komisaři, Rád bych poděkoval všem, kteří jsou zapojeni do toho procesu. Děkuji komisi za mimořádný přínos e, tomuto procesu, protože vztahy s Mexikem a Chile jsou eh, založeny na hospodářských vztazích. A musíme se ohlednout do října roku 2000, eh, kdy eh, byla podepsána v roce tedy 2002 podepsána dohoda o spolupráci a uběhlo více než 10 let. Když byly tyto dohody s Mexikem a Chile podepsány, tak te, tyto státy byly vysoce na výši, pokud jde o vztahy s Evropou. Nicméně obchodní kontext se výrazně změnil od té doby, a to na obou stranách. Evropská unie začala aplikovat dynamický program bilaterálních vyjednávání i s americkými státy, s jihoamerickými státy, s Kolumbií, s Peru a také s státy Severní Ameriky s Kanadou. A také proběhlo jednání o transpacifickém partnerství a také jednání s Mercosurem. Pokud jde o vztah s Mexikem a Chile, tak eh, tady eh, zvažujeme také možnost TPP, tedy Transpacifického partnerství, Tichomořská aliance je také velice důležitým aspektem eh, spolu s Kolumbií, Peru a dalšími státy. To je pro nás důležitý kontext. Musíme tedy uvažovat o modernizaci dohod s těmito státy eh, a to eh, především po kvalitativní stránce. Musíme se snažit také plnit Eh, potřeby obchodních partnerů Evropské unie. Poslední eh, generace nových dohod, například s Koreou, eh, je mnohem ambicioznější a uvolňuje vzájemný obchod mnohem výrazněji. Zahrnuje také služby, veřejné trhy, mezinárodní vlastnictví a také přímé zahraniční investice. Zvažuje také trvale udržitelný rozvoj se standardy práce, ochrany životního prostředí, které jsou nedílnou součástí dohod, které Evropská unie uzavírá v současné době. Máme společné dohody také s Mexikem, z Chile a otázka zní, do jaké míry bychom měli revidovat ty dohody staré, do jaké míry je modernizovat, aktualizovat. Proto bych rád věděl, zda bychom měli jít cestou rozšíření současných dohod, anebo zda bychom měli eh, spustit revizní doložku stejně s Mexikem, což by těmto státům dalo mnohem větší manévrovací prostor k rozšíření dohod. Z vlastní iniciativy máme dvě ústní otázky, otázky kostní ostnímu zodpovězení a rádi si vyslechneme stanovisko komise k tomu, jak vnímá vztahy mezi EU, Chile a Mexikem eh, po více než deseti letech od podepsání dohody o spolupráci v roce 2002. A také musíme zvažovat, co modernizovat, jaký právní rámec, jaké varianty se nám nabízejí eh, pro modernizaci. A měli bychom také rádi přehled o tom, jaký harmonogram by byl dosažitelný, jaké priority jsou v těchto zemích, jaká je jejich vyjednávací agenda, eh, pokud jednají s námi, s Evropskou unii, jak se snaží o aktivní eh, obchodní dohodu, kterou mají v naš, ve svých eh, obecných rámcích. A právě tomu by se měl parlament věnovat a pokud se to podaří, tak jsme dosáhli svého cíle. Děkuji. Děkuji. Slovo má komisař Kalas. Madame prezident. Paní předsedající, vážení eh, poslanci a poslankyně, eh, pan komisař de Gucht eh, se bohužel dnes nemohl dostavit. A já tady mám to potěšení, že zde budu místo něj reprezentovat Evropskou komisi. Začněme Mexikem. Evropská unie je druhým největším exportním trhem Mexika po Spojených státech a také pro nás je třetím největším dovozcem. Objem obchodu v posledním desetiletí trvale narůstá. A pro evropské společnosti Eh, zejména telekomunikační a energetické, znamená Mexiko velmi zajímavé příležitosti. Komise je příznivcem dalšího rozvoje investičních a obchodních styků s Mexikem a v současné době debatujeme s mexickou protistranou, jak dále pokračovat. Eh, shodujeme se, že Eh, nová smlouva by měla povznést na vyšší úroveň všechny oblasti vzájemného obchodu. První zasedání podskupiny pro obchod se odehrálo loni v říjnu v Bruselu. Hovořilo se o dohodě v oblasti celních sazeb, eh, obchodu služeb, eh, původu, finosanitárních oblastí, eh, překážek obchodu, intelektuálního vlastnictví a tak dále. Eh, druhé setkání by se mělo odehrát v únoru v Mexiku, eh, kde se bude pokračovat v jednání o modernizaci smlouvy, zejména v oblasti veřejných zakázek, konkurence, schopnosti, investice, jejich ochrany, obchodu, energetiky, řešení sporů a udržitelného rozvoje vzhledem k těmto dvěma eh, setkáním eh, bude provedena jakási bilanční zpráva. Půjde nám o vyhodnocení obchodního eh, pilíře vzájemných vztahů a možných efektů modernizace tohoto pilíře. Ta studie se bude zabývat sociálními a hospodářskými dopady na Mexiko i na Evropskou unii, zejména s ohledem na zaměstnanost mzdy životní úroveň, chudobu, její snižování a lidská práva. Také nás bude zajímat, jak naše zájemné dohody přispívají k zavádění zelených postupů do hospodářství. Půjde nám také o posouzení dalších dopadů eh, té modernizované smlouvy, jak je zamýšlena. Zahájení těchto eh, zahájení skutečných eh, rozhovorů o Eh, modernizaci vzájemných vztahů eh, bude záviset na tom, jak dopadnou tyto dvě eh, schůzky, které jsou vlastně schůzky testovacími, a jak vyhodnotí jejich dopady studie. Přičemž budeme žádat například také závazné Eh, závazky v oblasti životního prostředí. Čile, naše eh, dohoda o obchodním partnerství a také o dohody o přidružení Unie, což je z roku 2003, se nám do, obzájemný obchod zvýšil o 128% eh, a dosáhli jsme obratu asi 18 miliard. Také eh, vývoz se zvýšil eh, o nějakých 180 a eh, dovoz 87 Eh, nezanedbatelnou položkou jsou také přímé investice. A v této souvislosti se komise domnívá, že je v zájmu obou stran dále zvyšovat obchodní výměnu. Součástí naše, naší dohody je celá sada nových opatření, eh, která jsou zatím roztroušená po různých separátních dohodách. Zejména nám půjde o zvýšení a zlepšení ochrany eh, názvu a obchodních známek eh, nad úroveň, která je stanovena v rámci Světové obchodní organizace. Tak to budeme navazovat na dosud eh, velice uspokojivým způsobem plněné dohody. Nezávislé dohod, nezávislá dohoda a vyhodnocení, těchto, vyhodnocení našich dohod z roku 2012 de facto eh, umožňují a jsou zastánci modernizace našich vztahů, například v oblasti služeb, investic, původu, eh, technických eh, bariér obchodu, sanitárních a fitosanitárních opatření, udržitelného rozvoje a tak dále a tak podobně. V této souvislosti komise eh, vítá pracovní program, který si eh, k naší dohodě vypracovala čínská vláda tento oficiální dokument nám byl předložen eh, v říjnu 2013 k nahlédnutí. Je to jakýsi seznam všech oblastí, kde by bylo možné dosáhnout dalšího pokroku. Pozitivní je, že Chile vysílá jasné signály, že by ráda hovořila také o zemědělství a službách, což jsou oblasti, které dosud nejsou postižené žádnou vzájemnou smlouvou. Také v oblasti udržitelného rozvoje si přejeme zahrnout eh, závazná ustanovení a podobně to bude ještě v oblasti bankovnictví. Nicméně eh, jsme eh, v situaci, kdy je třeba vykonat ještě mnoho důkladné práce. Současná fáze je spíše fází předběžnou a samozřejmě budeme muset také konzultovat členské země Evropské unie a další zainteresované strany v zájmu lepší identifikace oblastí společných zájmů. Děkuji vám. Děkuji pane komisaři. A teď e, řečníci za frakce, pan Salafranka za EPP, tři minuty. Pane komisaři, dámy a pánové, chtěl bych nejprve říct, že toto nejsou e, dohody o volném obchodu, ale dohody o přidružení. To jsou první e, takovéto dohody, které eh, Evropská unie podepsala. Jsou to dohody čtvrté generace. První byla o průmyslové spolupráci, druhá o vědecké a technologické. A toto je tedy čtvrtá eh, oblast eh, čtvrtá generace liberalizace obchodních výměn. Byl jsem zpravodajem pro ty jednotlivé etapy a je to skutečně úspěšný příběh, jak bylo řečeno. Jsou to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 Eh, je to obrovské zvýšení, více jak 200% zvýšení se eh, očekává v nadcházejících dvou letech, eh, konkrétně v Mexiku, kde se jedná o milionové částky. Pan Moreira také připomněl, v jakých podmínkách se ty smlouvy vyjednávaly před deseti lety. Svět se ovšem hodně změnil, je úplně jiný a Unie teď vyjednává obdobné smlouvy se Spojenými státy, Kanadou, Japonskem, Novým Zélandem, Austrálií a s sousedními státy. Myslím, že tady není e, e, třeba nějakých dlouhých studií a mnoho schůzí k tomu, abychom dospěli k závěru, že třeba, aby tyto smlouvy byly aktualizovány, opraveny, změněny. V Santiago de Chile jsme v loňském roce e, dospěli k tomuto závěru. Rok přešel, pane komisaři, a moc se toho nezměnilo. Vy jste se zmínil o, tom, o té podané ruce ze strany Chile. To už je ale pár měsíců unie by měla odpovědět eh, tak, jak by to mělo být. U Mexika tam se jedná v oblasti eh, služeb, telekomunikací, energetiky a ta všechna jednání jdou směrem, eh, které, který je směrem zájmu unie, jejich občanů a tak dále. Nevím, jestli by komise měla anticipovat, každopádně bychom neměli ztrácet, pane komisaři, čas a je třeba reagovat na legitimní návrh, eh, žádost ze strany Chile. Eh, to je důležitá věc eh, a myslím, že by se skutečně mělo konečně začít jednat ještě dřív, než vyprší mandát stávající komise. Všechno to, co by nešlo tímto směrem, pane komisaři, no, tak to by bylo proti skutečným zájmům občanů a evropských eh, podniků. Měli bychom být mnohem rychlejší, mnohem pilnější a to všichni. Měli bychom si uvědomit, že tady už uběhl vzácný čas od eh, summitu eh, od Santiago de Chile, aniž by se cokoliv stalo, je třeba reagovat. Předsedající, děkuji a teď dám slovo panu Kutašovi za SD acordul de parteneriat economic coordonare. Děkuji, paní předsedající. Dohoda o hospodářském partnerství, eh, spolupráci a koordinaci eh, mezi Mexikem a Unií eh, byla opravdu zdrojem velkých zlepšení. Export z Unie do Mexika se zvýšil o 100 64% a e, z Unie do Mexika a v obráceném směru e, o 96%. Jak řekl kolega, situace ve světě se změnila. E, dohody tohoto typu jsou teď mnohem četnější a ambicioznější. Budeme tu dohodu muset modernizovat. A takováto dohoda by měla teď už také obsahovat určité e, další stupně liberalizace a další parametry, včetně e, doložky o e, lidských právech. Chtěl bych ještě upozornit na finanční sektor. Myslím, že by bylo užitečné, kdybychom v tomto směru spolupracovali s Mexikem, abychom se vyvarovali nekalých či spíš nelegálních postupů, a podvodů. Vzhledem k jednání eh, mezi Unií a severními sousedy Mexika, to znamená Spojenými státy a Kanadou, tak tady bude zapotřebí dbát určité soudržnosti mezi jednotlivými dohodami o volném obchodu. Děkuji a za zelené paní Keller na jednu minutu. Děkuji. Děkuji. Nejsem přesvědčena, že mm, prohloubení vztahu s Mexikem a Chile eh, představuje nezbytný a zásadní krok předu. Víme, že Degetrade je již zahlceno spoustou dohod, které vyjednáváme ve všech koutech světa. Ehm, a chci doplnit, že právě naše strategie společného obchodu je naprosto zastaralá. Měli bychom získat to, co si skutečně přejeme, tedy spravedlivý obchod, eh, obchod, který prospívá nejenom eh, nám, ale také lidem v partnerských zemích. A také nes, eh, musíme připomenout, že tyto dohody typ, jsou, TTIP jsou naprosto zastaralé také vždy tvrdíme, že se změnilo obchodování na obchodování s konečným vý, ropkem, ale teď se většinou obchoduje mezi společnostmi. Máme vůbec k tomu nějakou odpověď? Zvažovala tu, tento aspekt komise, jak celý celosvětový obchod eh, se postupně integruje? Já myslím, že bychom měli eh, svou pozornost upřít na lidská práva. Například, co se děje v Mexiku, eh, co se děje například v oblasti organizovaného zločinu eh, a také praní špinavých peněz, toky nelegálních financí. Na to bychom se měli zaměřit. Děkuji za skupinu GUE. Pan Scholz na jednu minutu. Eh, vážená paní předsedko, pane komisaři, modernizací obchodního, eh, obchodní dohody Rozumíme my u nás v frakci společenský užitek, společné opatření k posílení práv pracujících, podporu eh, životního prostředí a tak dále. Jestliže o tom hovoří pan de Gucht, rozumí pod tím zejména liberalizaci všeho možného. Eh, jestliže například eh, dohoda s Kanadou znamená jakýsi mustr pro dojednání modernizované dohody Mexika, pak skutečně děkuji nechci. Eh, uvědomme si, že v Mexiku dnes bují organizovaný zločin, eh, který eh, tisíce a desítky tisíc lidí strhává do krvavé vnitřní války. A pokud se eh, týče eh, velké dohody s Chile, tak to znamená, že obcházíme eh, jakousi, jakýsi integrační proces, který se nyní odehrává na jihoamerickém kontinentu. Je třeba, abychom spolupracovali způsobem, který bude prospívat společnostem 21. století. Děkuji. A nyní slečna Sinclairová tady není, takže pan Salba na dvě minuty. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, Chile a Mexiko celé roky ukazují, že jsou důvěryhodnými obchodními partnery Evropské unie v rámci asociačních dohod, které podepsali s EU před více než deseti lety. A během těch let se naše vztahy zintenzivnili, jak vidíme v nárůstu objemu obchodní výměny mezi Chile, Mexikem a EU. Musíme si uvědomit, že Latinská Amerika má tedy pro nás velký význam. Nesmíme zapomínat ani na to, že za poslední roky mezinárodní obchod poznamenal vývoj v jiných oblastech než dříve, jako třeba finanční služby a jsou nové oblasti zájmu, například malé střední podniky. A současně americký kontinent prochází regionální integrací, tak jak se to projevuje například v Tichomorské alianci TPA, kde EU začala vyjednávat také s USA a máme také dohodu T-typ. A nemyslím, že by právě zmíněná dohoda měla být hrozbou pro tyto země, je to naopak příležitost a proto by bylo velmi zajímavé proskoumat možnost zvážit eh, asociační dohodu s Chile Mexikem prohobitý tak, abychom získali maximum ze synergií, které nabízí právě nový typ euroamerických vztahů. Také si uvědomujeme skutečnost, že tyto nové dohody v sobě obsahují také revizní doložky v dohodě s Mexikem například a hodnotící doložku v dohodě EU Chile. V případě Mexika již komise provádí studii, na základě níž se pak rozhodne, zda uplatnit revizní doložku. V případě Chile si myslím, že by bylo rozumné spustit stejný postup abychom zvážili, zda je možné upravit obchodní vztahy náležitým způsobem. Ehm, na tomto pozadí bych rád podotkl, že právě obchod může být hybnou silou těchto změn. Děkuji vám, paní předsedky. Grazie. Eh, ora eh, ho visto arrivare. Děkuji. A nyní Slečna Sinclair dorazila, dávám jí okamžitě slovo na jednu minutu. Ne, nepřejete si slovo? Va bene. Allora, onole... Počkáte? Výborně. Cortez. Děkuji vám, paní předsedkyně. Latinská Amerika, konkrétně v případě Mexika, ehm, toto vnímám jako významného obchodního partnera pro Evropskou unii investiční spolupráce a obchodní výměna, to vše eh, je důkazem, že to přináší ekonomický růst na obou stranách. Atlantiku. Musíme si také uvědomit, že je nezbytná také politická koordinace a spolupráce. Ta začala již před více než deseti lety. Obchodní výměna na základě podepsané dohody vzrostla. Dosáhli jsme pokroku v řadě oblastí, které jsou také obecného zájmu. Bezpečnost, boj proti změnám klimatu, Eh, boj proti daňovým rájům a další aspekty, konkrétně také spolupráce v oblasti technologií a také zajišťování lidských práv. Eh, to je spousta cílů, které se nám podařilo dosáhnout, ale samozřejmě eh, nás čeká ještě velký kus cesty a právě dohoda nabízí příležitost posílit politické a hospodářské vztahy mezi rovnými partnery a také podpořit hospodářský růst a tvořit pracovní místa. Tuto příležitost si nesmíme nechat uniknout. Komise musí vydat jasné poselství v tom smyslu, že uzavření eh, globální dohody v tomto smyslu má velký význam a pracovní skupiny, které vznikly a které se sejdou v únoru, by měly mít také jasný mandát pro další vyjednávání a měly by také prohlášení společnému výboru, výboru pro mezinárodní obchod INTA o tom, jaké jsou výsledky, jak jaký je harmonogram a e, cestovní mapa pro další pokračování. Společná zasedání parlamentních výborů by se tomu měla věnovat e, velkou pozornost a měli bychom takto dále pracovat. Děkuji. E, já u minuto. Děkuji, pan Correira de Campos, na jednu minutu. Paní předsedající, pane komisaři, dohoda s Chile je už zastaralá. Jsou dva důvody pro její modernizaci. Za prvé, tady existuje eh, tichomorské eh, partnerství u Peru a eh, dalších zemí. Jde o to, že tady postupuje hospodářská integrace, Eh, se vším, co k tomu náleží, volným pohybem osob, kapitálu a zboží. A pak jsou tady různé dohody, které s jednotlivými zeměmi uzavírá Evropská unie. Před chvílí eh, se tady eh, hovořilo o neoficiálním dokumentu, který se zabývá aktualizací dohody Mexiko a Chile by neměli nechat eh, proběhnout mezi prsty určitou šanci, eh, kterou eh, tady mají, mají vlastně nové lidi tam i onde a proto komise musí začít konat. Delegace pro vztahy s Chile, kterou předsedám, si to také bere za svůj úkol. Paní Sinclair. Uh. Děkuji. Jako členka delegace jsem naštívila zemi v loňském roce a musím říct, že jsem velice spokojená, poměrně spokojená s dohodou o volném obchodu, kterou máme s Chile eh, musím říct, že je to eh, země, která se prokázala jako silný a spolehlivý obchodní partner a samozřejmě v souvislosti s Chile se kdysi hovořilo o nedodržování lidských práv, o různých přehmatech, ale to už je minulostí. E, musíme si uvědomit, jaké místo zaujímá Chile v Latinské Americe. Já jsem se zúčastnila celé řadě různých jednání. Lidé se mnou hovořili o těchto obchodních dohodách a ptali se, co to vlastně znamená. A já jsem jim e, musela říkat, e, že kdybychom třeba neměli volnou eh, dohodu eh, a protože oni se ptali, jestli my máme eh, dohodu o volném obchodu, kdybychom odešli z Unie. Je to, myslím, docela zajímavé a paradoxní, že kdybychom z Unie odešli, tak bychom tuto dohodu s Unii jako země neměli. A teď v rámci Catch the Eye

to jsou skutečně obrovsky významné dohody, především vzhledem k ekonomickému oživení v tomto regionu. Mexiko a Chile jsou partneři důvěryhodní pro Unii a proto si myslím, že stávající dohody mohou být ještě aktualizovány, rozšířeny a to pro dobro a zisk eh, všech zúčastněných stran. Diskutujeme o zemědělství, o veřejných zakázkách. Já jsem přesvědčen, přesvědčena, že můžeme mít bilaterální vztahy s těmito dvěma státy, které by se dostaly na mnohem vyšší úroveň. Co se Rumunska týče, tak musím říct, že my máme e, vztahy v oblasti průmyslové e, e, spolupráce, které jsou velmi silné. Máme firmy, které k nám, které od nás vyvážejí Eh, jsou to firmy, které vyrábějí spotřební eh, elektroniku, domácí spotřebiče, ale také Dacia, automobilka. Eh, děkuji. A Pan Kalas má teď slovo. Pane komisaři, prosím. Pan prezident, ono bom... Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, děkuji mnohokrát za váš zájem o tuto problematiku, o tato zajímavá vyjednávání. Komise zvažuje další cesty, jak modernizovat obchodní vztahy s Mexikem a Chile. Dvě státy, které, dva státy, které podporují otevřené trhy, a to nejenom v Latinské Americe, nýbrž i v multilaterálním kontextu toto eh, považujeme eh, za eh, podstatné, že prochází určitým zkoumáním. Zájmy na obou stranách jsou různé, tedy zájem i o to, co modernizovat. Na to jsou různé názory a my také zvažujeme, jaké změny do smluv vnést. Ještě předtím, než budeme žádat o vyjednávací mandát. Domnívám se, že právě společná zpráva o vizi by měla sehrát důležitou úlohu. Dnešní rozprava probíhá v roce, kdy naše obě instituce prochází zásadní změnou ehm, samozřejmě kromě toho probíhají také procesy technických konzultací, plány pro rok 2014, které musíme plnit. Kromě toho, jakmile nastane chvíle pro zásadní politické rozhodnutí, taková rozhodnutí budou eh, přijata eh, už bez ohledu na to, kdo bude mít mandát v tu chvíli. Hm, eh, v každém případě komise bude pravidelně parlament informovat o výsledcích vyjednávání přes výbor INTA. Děkuji vám za pozornost. Grazie, komisario. La... dis... Pane komisaři, tím uzavírám rozpravu, tuto společnou rozpravu. Další část plenárního zasedání se bude konat zítra eh, ve čtvrtek 16. ledna od 9 do 14 hodin a od 15 do 17.